Dáme tedy přerušujeme jednání, přeji všem kolegům bezpečnou cestu domů a hezkou letní pauzu a těším se na setkání zase v plné svěžesti. Končím jednání.